za pozornost. Kolegové a kolegyně, mám zde oznámení, které přečtu anglicky. Pan David Martins má spoždění kvůli letadlu a má me dnes jeho zprávu. Takže žádám proto, abychom schválili, aby tato důležitá zpráva, která se týká změn jednacího řádu, se dnes projednávala jako poslední bod. Je to tedy změna pouze v pořadí, nikoli v samotném obsahu našeho pořadu jednání. Takže vás poprosím o schválení, protože pan zpravodaj by měl pochopitelně při diskusi být přítomen. Jedná se o formální změnu návrhu pořadu jednání a proto musím vás jako sněmovno požádat o schválení a doufám, že se na tom dohodneme. Děkuji mnohokrát kolegové a kolegyně.